Right, uh, ladies and gentlemen, we'll commence. Výborně, dámy a pánové, začneme s hlasováním. First vote is on the amendment of regulation number... První hlasování eh, je eh, k změně nařízení 428-2009, eh, kterým se zaváží režim společenství pro kontrolu vývozu, přepravu, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití. A dám slovo panu Likridovi za zpravodaje. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, je pro mne velkým potěšením, že mohu ohlásit ehm, to, o co mě požádal pan Moreira. Nebude to dlouhé, protože bych eh, rád, ten dopis od eh, pana Morajery je dlouhý, ale já se to pokusím zestručnit. Jde o to, že 13. září parlament eh, hlasoval v prvním eh, čtení k, té, k tomuto bodu a v této souvislosti byl dopis polského předsednictví, který navrhoval, aby se tedy kde eh, tedy požadovali, aby byla aktualizována příloha 1 tak, aby eh, tak učinila v souladu s nejnovějšími rozhodnutími mezinárodních exportních režimů a zpravodaj tak učinil a díky tomu bude tedy možné rychleji implementovat závazky. A v této souvislosti bude díky tomu možné vytvořit spravedlivé rovné podmínky pro evropské vývozce. Za předpokladu, že se bude hlasovat na základě širokého koncensu, zpravodaj doporučuje poslat dopis předsednictví v souvislosti s přílohou 1 a také doporučuje přijetí tohoto stanoviska, o němž budeme hlasovat na plenárním zasedání bez jakýchkoliv dalších úprav, tak abychom tuto problematiku mohli uzavřít. Tolik eh, k doporučení pana Morajery. a já bych poprosil, abyste tento návrh podpořili, protože ji považujeme za dobrý. Eh, děkuji, Jorgu. Požádám předsedu a komisi, aby mi odsouhlasili, že toto je, že toto je v pořádku. Pan Michael Veronsky komisi děkuji mnohokrát. Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji za příležitost oslovit tento výbor. Polské předsednictví chce vyjádřit svoji spokojenost s výsledky neformálních diskusí se spravodajem z hlediska dosažení časné eh, dohody pro změnu nařízení 428 lomeno 2009, kterým se zavádí režim společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití. Původní návrh komise požadoval úpravu eh, seznamu eh, v příloze 1 podle mezinárodních režimů přijatých v roce 2009. Neformální diskuse mezi zpravodajem a předsednictví si kladla za cíl zavést další zemi ze změny do seznamu, tak aby toto bylo v souladu s nejnovějšími mezinárodně právními závazky. My jsme zároveň doporučili Eh, zavést opatření z hlediska exportní kontroly pro léta 2010 a počátek roku 2011. Aktualizovaný textový návrh 19. října eh, byl schválen a dnes doufáme, že bude hlasování také pozitivní. Co se týče aktualizace seznamu zboží dvojího užití, eh, to nám umožní nejenom splnit mezinárodní závazky, ale především zajistí eh, rovné podmínky pro evropské společnosti. Na závěr chci vyjádřit naději, že se tím zjednoduší postup pro kontrolní postupy. Relevantní diskuse také probíhají z hlediska možnosti delegovaných aktů a děkuji Já bych nerad protahoval diskusi ve výboru, ale zdá se mi, že tady zazněla poměrně řada komplikovaných a složitých připomínek ve zhruba 50 vteřinách před hlasováním. Mohu tedy apelovat na komisi a sekretariát a na pana předsedu tady, aby pokud tady mají zaznít postřehy této povahy, aby dali výboru čas na důkladné zvážení problematiky. A otázka zní tedy, proč k tomu nedošlo v tomto případě. Měl bych říci, že jako koordinátor jste o tom byl informován. Všichni koordinátoři byli náležitě informováni a měl jste dostatek času si celou problematiku prostudovat. Není to něco, co se stalo tady v jednom okamžiku, je to jenom v důsledku toho, že pan Moreira s námi není a pan Ligfried eh, jedná za pana Moreiru, za pana předsedu. A nyní požádám pana Radovského z komise, aby sdělil své stanovisko. Thank you very much. Děkuji. Jenom velice stručně, Evropská komise je spokojená s touto dohodou ohledně textu, vzhledem tomu, že eh, tím pádem Evropská unie bude moci plně dostat svým mezinárodním závazkům a zlepšit tak situace pro evropské vývozce. Děkuji. Just Děkuji. Tak, aby to bylo úplně jasné, eh, nejedná se o nějakou dohodu na poslední minutu. Všichni koordinátoři byli zavčasu řádně informováni, takže myslím, že všichni vědí, eh, jak situace vypadá. Teď tedy budeme hlasovat o tom, zda chcete používat eh, současné nařízení a aktualizovat ten seznam tak, aby odrážel rozhodnutí z roku 2009 a 10 o exportním režimu. Pokud budeme hlasovat kladně, tak jako předseda zašlo dopis dopis eh, předsedovi o aktualizaci přílohy 1, poté co rada odsouhlasí tento text eh, tak eh, se stane platným. Eh, my budeme na plenárním hlasování eh, hlasovat o textu v druhém čtení. Teď tedy přistupujeme k hlasování o výsledku jednání mm, na základě dohody v druhém čtení. Kdo je pro? Raději budeme hlasovat elektronicky. Omlouvám se, že jsem to neřekl. Můžete hlasovat, prosím. In favor. 24 pro, jeden poslanec proti, dva poslance se zdrželi, takže návrh byl přijat. Teď postoupíme k bodu 17, rozšíření ustanovení dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Uzbekistánem na bilaterální obchod s textilními výrobky. Compromise amendment. Kompromisní návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh číslo 15. Ano, můžeme o něm hlasovat. Tak kdo je pro patnáctku? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní šestnáctka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Sedmnáctka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Osmnáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrž... Raději to ověříme elektronicky. We're against, are we? Yeah, the vote is open. Vote is open. Vote. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní devatenáctka. Kdo to je kompatibilní s osmnáctkou? Kdo je pro? Proti? No, raději to opět ověříme elektronicky. Eh, hlasujte, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Byl přijat. Takže dvacítka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní kompromisní návrh číslo dva. Kdo je pro? Proti? zdržel se někdo schváleno. Návrh 24, eh, kdo je pro, proti. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale raději to ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Ano, skutečně zamítnuto. Není 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 29. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A ještě jsem se nezeptal, kdo se zdržel. Kompromisní návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. A bod odůvodnění E1, kdo je pro? Proti? Ještě jednou, kdo je pro, prosím vás? Tak, schváleno. Dvojka, kdo je Eh, to je k bodu odvodnění EF. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Trojka, což je kompatibilní s dvojkou. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní čtyřka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Já to raději ověřím elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. A omlouvám se. Zamítnuto, zamítnuto. Teď tu máme bod I, oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Druhá část, kdo je pro? Proti? Opět to raději ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a návrh byl schválen. Pětka nyní. Kdo je pro? Proti? Já si myslím, že to bylo zamítnuto, ale opět to raději ověříme elektronicky, takže mm, prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní šestka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno. Sedmička, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Osmička, kdo je pro? Proti? Z... Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale opět to raději prověřím elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní bod P. Tady máme ústní pozměňovací návrh. Má proti tomu někdo nějakou námitku? Vidíte ho před sebou, nikdo nic eh, nenamítá, takže kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Nyní devítka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Jedenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Dvanáctka. Kdo je pro? Proti? Raději to ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. On 12. The vote's closed. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 13. Kdo je pro? Proti? Opět si myslím, že to bude hodně těsné, takže raději to ověříme elektronicky. A vy jste se zdrželi. Aha. Takže, takže to bylo zamítnuto, jestli se nepletu. AFET amendments. Teď jsou tady pozměňovací návrhy od AFETu. Jednička, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? AFET 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? AFET 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. AFET 4. Pardon, AFET 5. Kdo je pro? Proti? A raději to věříme. Ale... Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. AFET 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno a FED 7, kdo je pro, proti. A pardon, on vlastně padá, protože It falls. So okay. Afet 8. Afet 8. Takže AFET 8. Hlasujeme o osmičce. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? A FET 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? A není eh, drobná chyba na hlasovacím seznamu. Hlasujeme o 13. A FET 13. Kdo je pro? O 12, nikoliv o 13. Takže kdo je pro 13? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Budeme hlasovat o návrhu zprávy v pozměněném znění. Hlasujeme elektronicky, prosím. <laughs> Electronic vote. The vote's closed. Sorry. Right. Adopted. 26 hlasů pro, nikdo proti, jeden poslanec se zdržel, takže zpráva je schválena. Gratuluji zpravodaji. Right, next one is the opinion. Next one is... Wait a minute. Is John here? Uzbekistan is item 17. No, excuse me, it's the... Uh,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 Can we, those leaving the room... Prosím, abyste opustili tento sál, pokud možno tiše. A další bod na našem programu jednání, tak jak jsme si to dohodli včera, je zpráva o evropské normalizaci. První výměna názorů, pan Prust dostáváme se k první výměně názorů o tomto eh, stanovisku k legislativnímu návrhu výboru IMCO, k návrhu komise o nařízení o normalizaci a máme tady pana Franka Prusta, který je naším eh, zpravodajem. Tato legislativa je důležitá pro vnitřní trh, zároveň pro mezinárodní obchod a dochází tam ke změnám normalizaci tak, aby normalizace odpovídala technologickému vývoji a změnám ve společnosti. Pan Proust, prosím. Děkuji, pane předsedo. Normalizace je velmi technické téma ale přesto vypíchnu alespoň některé body, protože normalizace je důležitá. Normy jsou připravované pro různé oblasti a i když to vypadá na první pohled velmi technicky, je to otázka důležitá pro bezpečnost výrobků, pro trh a normy se musí také přizpůsobovat globalizaci a vývoji na trzích. A kromě toho normalizace také stimuluje inovace a přispívá k lepší hospodářské situaci. Potřebujeme větší otevřenost, větší transparentnost a rovnováhu zúčastněných stran. Dále tu jsou makroekonomické výhody, této normalizace příslušné studie Francie, Německa a Velké Británie ukazují, že normalizace má pozitivní vliv na inovace, technické změny produktů a ukazují, že roční růst se také zvyšuje je to 1% v Německu, 0,8% ve Francii a obdobné také ve Velké Británii. Je tu tedy jasné propojení mezi normami a hospodářským růstem. Normalizaci můžeme považovat za důležitý politický nástroj. Normy nesmí představovat žádné obchodní překážky. Normalizace může mít negativní dopad, pokud nebude příslušný rámec, to znamená, potřebujeme, aby to bylo zpracováno jasně, aby byl obsah jasný. Normy mohou být technickou překážkou obchodu tehdy, pokud má nějaký stát příliš přísné normy, například eh, bezpečnost výrobků, Za čtvrté, potřebujeme jednotný eh, proces normalizace. Doposud se tím eh, zabývala pouze Evropská norm- organizace pro normalizaci. Mezinárodní organizace tohoto typu a také evropské mají právo vypracovávat normy, mají přísnou úpravu kterou používají a jde o organizace, které e, také zastupují zájmy spotřebitelů, podniků a také dbají na ochranu životního prostředí. Jsou to organizace, které vypracovávají normy, vydávají je, e, vydávají také příslušné předpisy a kromě toho pokud eh, neprobíhají konzultace, tak eh, potom není možné mít vyvážené zastoupení zájmu. Velké podniky, velké firmy jsou v tomto procesu eh, zapojené. A etický kodex musíme také zohlednit při aplikaci a používání těchto norem. Je to také dohoda eh, se Světovou obchodní organizací. A to jsou všechno důležité věty. Transparentnost, efektivnost, eh, koherentnost a vývoj. To jsou základní principy těchto norem, které jsou základem normalizace, které musí zúčastněné strany respektovat. Pokud je o evropské normy, ty mohou být eh, pomůckou pro naše firmy, aby měly přístup na světové trhy. A také se to týká interoperability trhů. E, máme partnerské dohody a partneři se angažují v harmonizaci norem v různých oblastech. Kromě toho mezinárodní normalizační organizace spolupracují při vydávání norem. To znamená, že je tu důležitý mezinárodní rozměr a na závěr chci říci, že normy se netýkají jenom našeho trhu, ale také mezinárodních trhů. V mezinárodní oblasti význam norem stále roste, protože všechny hospodářské subjekty, které známe, pracují v mezinárodním měřítku a tam je třeba postupovat podle daných norem. Děkuji. Ja, danke schön. Děkuji. Pane zpravodaji, já se, si myslím také, že pokud jde o standardizaci, musíme pokročit a proto také vítáme návrh komise. Jenže jako v životě i tady je vždycky důležitý detail, takže o některých otázkách musíme popřemýšlet. Politická regulace na straně jedné, na straně druhé marketingový nástroj. Pokud se definují normy, lze tak dosáhnout také výhod. A proto si myslím, že to musíme zohlednit. To znamená také při finan- zpracování této normalizace. To není jenom věc pro veřejný sektor, ale měli by se toho zúčastnit i ti, kteří z toho profitují. A v některých oblastech se 98 nákladů hradí firmy. To znamená, že je třeba dbát na to, abychom je zapojili i zde. Otázka, jaké normy jsou relevantní, a do jakých, jaké udělat co nejdříve. To také stojí za diskuzi a také vystupovatelnost. E, někdy ten vývoj těch norem probíhá stranou veřejnosti a myslím si, že by bylo dobré, kdybychom měli větší transparentnost tak, aby bylo možné prodiskutovat třeba roční pracovní program, aby se všichni zúčastnění mohli zapojit. Otázka vztahu národní standardizace a evropské standardizace tu budeme muset ještě upřesnit, zejména tehdy, pokud na národní úrovni máme princip delegování Myslím si, že nemá, ne, by se nemělo všechno zase znovu kumulovat na evropské úrovni s tím, že by se nepřihlédlo k výstupům eh, národních rovin. A ještě jeden bod. Myslím si, že je správné a nutné ten proces urychlit. Viděli jsme to, pokud je o otázku imobility, jak pomalu standardizace nebo normalizace probíhá právě s ohledem na globální situaci. V oblasti konkurence musíme dbát na to, aby proces normalizace byl rychlejší a aby se normy dostaly také na světový trh. Thank you, Bern. Um... Děkuji, paní Rokmere. Herzlichen Dank. Ich wollte doch... Děkuji. Chtěla jsem doplnit ještě pár aspektů. Jsme si vědomi toho, jak důležité normy jsou, zejména pro správnou funkci mezinárodního obchodu. Víme, že to je to, na co se všichni mohou spolehnout. A pokud jde o šíření norem, aktualizaci norem, tak eh, to je věc velmi pozitivní. To, že se dostávají do dalších oblastí, jak o tom hovořili předřečníci, je plus. Přesto si myslím, že musíme být opatrní, protože důležité je, když hovoříme o normách, abychom to nesměšovali s mnoha dalšími politickými požadavky. To znamená to, co je důležité pro oblast norem, to, co pomůže obchodu, skvétajícímu trhu, nesmíme směšovat s politickými požadavky, které tam v podstatě nepatří. Tady musíme být dělí a myslím si, že náš výbor by se tomuto měl velmi pečlivě věnovat. Důležitá věc je také ta, abychom pečlivě zvážili od kterého momentu víc norem znamená větší byrokracii, zejména pro malé střední podniky, aby to nebylo kontraproduktivní. A nakonec zásada, že normy musí být eh, dobrovolné a že musí normy vlastně protlačovat trh, to si myslím by mohla být spíše překážka než podpora ekonomických činností. A musíme být opatrní, protože se může stát, že bude tolik partikulárních zájmů, že eh, normy prostě v té které oblasti nebudou. Tolik tedy pár bodů. Děkuji. Pan Campbell, vy jste stínovým zpravodajem. Daniel, prosím. Milý Roberte, děkuji zpravodaji, který probral celou řadu věcí. Pro mě jsou důležité zejména dvě věci. Jednak, myslím si, že Kolegyně má pravdu, když říká, že normy na jedné straně mohou zvyšovat byrokracii, ale na druhé straně si myslím zejména, pokud jde o mezinárodní normy, ty by mohly znamenat snížení byrokracie, protože právě ty firmy, které exportují, nebudou mít 15 nebo 20 různých norem a nebudou tomu muset uspůsobovat své výrobky, nebudou je muset vyrábět, skladovat, ale budou mít jednu společnou normu na stojan na kola, zrcadla a podobně. Takže si myslím, že tady pokud je o mezinárodní normy, tak eh, je to pozitivní. A pak si myslím, že v této otázce se snažíme o to, abychom spolupracovali s partnery, kteří mají podobné představy jako my, když jde o ochranu spotřebitele, když jde o kvalitu produktů. Takže společně s těmito partnery se snažíme vypracovat společné normy a já si myslím, že právě v transatlantické spolupráci jsme na začátku, tam musíme na tom popracovat také s ostatními obchodními partnery, ale myslím si, že je to otázka základních názorů, přesvědčení a tyto normy mohou mezinárodně opravdu věci usnadnit a bylo by dobře, kdyby komise předložila ve spolupráci s dalšími partnery další texty. Um, Děkuji, to je dobrá připomínka, jenom si dovolím stručně reagovat. Bylo by bylo výborné, kdybychom měli třeba standardní nabíječky mobilních telefonů. Jistě by to společnosti stálo hodně peněz, protože každá společnost, i když si připravuje nový typ mobilu, tak hm, s tím vymyslí novou nabíječku. Rozhodně by to bylo fantastické sjednotit pro nás, kteří už bez mobilu nežijí. A nyní dám slovo paní Ronaldě Fanzon z komise. Nejprve chci poděkovat výboru za zájem, protože mezinárodní aspekty standardizace jsou a byly vždycky důležité ale dostatečně jsme se na ně nezaměřovali v evropských institucích. Proto si dovolím zmínit několik bodů. Za prvé, mezinárodní aspekt normalizace je, má zásadní význam. Je to důležitý obchodní nástroj. Ale společnosti si to uvědomují. Jenom pár čísel. V současné době spolupráce na evropské a mezinárodní eh, rovině funguje. Například 70 standardů Cenelec jsou eh, současně standardy ISO a mm, tak eh, IC a 70 představuje tedy také standardy ISO a pracujeme podle vídeňské dohody. Otázka zní, zda se nám podaří tuto úroveň udržet. Zda ji budeme moci strategicky využívat na evropské úrovni. A v této souvislosti spolupracujeme s mezinárodními partnery, probíhá regulatorní dialog, protože standardizace je toho důležitou součástí. Zmínila bych Čínu, Japonsko, Rusko, a také úzce spolupracujeme s USA a nyní s určitými úspěchy. Se nám podařilo dohodnout dokument a e, doufám, že se nám podaří spolupracovat i nadále s třetími zeměmi a to je zásadní a doufám, že se nám podaří zaměřit se ve spolupráci na nově rostoucí trhy, konkrétně na Čínu. Máme odborníky na standardizaci. Doufám, že takového odborníka budeme mít také v Indii a e, slyšela jsem kolegu, který říkal, že by navrhl takového odborníka také do Ruska. Tolik mezinárodním kontextu. A byly tady dotazy na vysvětlení. Standardizace je vždycky dobrovolná. Jde o to, že si společnosti vytváří standardy sami pro sebe. Má to však úzké napojení na legislativu jednotného trhu. My jsme úspěšně vyvinuli a vytvářeli standardy, vytvořili jsme jako standardy evropské pro dokončení jednotného trhu. Ale to je jenom jedním aspektem normalizace. My zvažujeme také aspekty další a zcela jistě mezinárodní spolupráce k těmto aspektům patří. Chci zmínit ještě několik záležitostí k tomu, co zaznělo k transparentnosti například. Pracovní program organizací Cen Cenelek byl zmíněn, najdete to na jejich webové stránce, proto tam transparentnost skutečně funguje a my spolupracujeme na všech návrzích norem, vznikne veřejná databáze, k níž se mohou přihlásit a vyjadřovat všechny společnosti. Systém tedy poměrně transparentní už je a my pracujeme na tom, aby byl ještě transparentnější. To tež lze říci o zahraničních konzorcích. Uvažujeme o odkazy na některé zahraniční konsorcia, ta musí splnit určitá kritéria. K ním patří kritérium transparentnosti a otevřenosti. Tato zahraniční konsorcia budou mít tedy vlastní procesy naslouchání připomínkám veřejnosti. A dalším aspektem je byrokracie. Někdo zmínil, že normalizace znamená byrokracii. Samotným smyslem byrokra- normalizace je zabránit této byrokracii v jednotném trhu smyslem normalizace by znamenalo zakotvit vše v právních předpisech nebo požádat společnosti, aby si vytvořili pravidla úplně sami. Čili normalizace je v tomto smyslu zcela eh, jinde. Snaží se naopak potírat byrokracii. Já doufám, že se mi podařilo reagovat na ty hlavní otázky, ale velice ráda budu odpovídat ještě dál, budete-li si to přát. Děkuji mnohokrát. Ještě dám slovo zpravodaj. Děkuji. Pane předsedo, já jsem si vyslechl všechny řečníky a chtěl bych vás ujistit, že ještě máme nějaký čas na to, abychom eh, zapracovali na té zprávě a případně předložili pozměňovací návrhy. Eh, zazněly tady určité pohyby ohledně financování normalizace a to, že Eh, je třeba zapojit nejrůznější subjekty. Ano, já bych eh, reagoval, v podstatě zopakoval to, co jste řekl, že je třeba eh, se ptát i odborníků samotného tohoto sektoru. A transparentnost je zásadním principem, pokud chceme dosáhnout v této oblasti nějaké změny. ještě než jsem dorazil na tento výbor, tak jsem vystoupil eh, v IMCO a chci říci, že bychom měli být opatrní, pokud jde eh, o dopad na konsorcia, <clears throat> hlavně v oblasti IKT, protože by neměl vzniknout dvojí přístup k normalizaci na úrovni těch odborných výborů. Riziko je v zásadě dvojí, že budou existovat technické výbory, které budou zpracovávat stanoviska, a to jsou tedy výbory sestávající z odborníků, anebo použijete odborníky eh, proto, aby se celý proces normalizace zpomalil a přitom dnešní svět je velice rychlý, rychle se měnící, musíme rychle reagovat, takže pokud chceme přidávat další procedury, Eh, k současným zásadám normalizace, tak eh, se nedostaneme na jinam než k těm dvěma, třema, eh, třem letům. Zatímco ten trh se vybíjí nesmírně rychle. Měli bychom i my reagovat rychleji a to platí u v podstatě všech produktových oblastí. K tomu, co řekla paní Koch-Merin, já souhlasím, že třeba zdůrazňovat význam ochrany spotřebitelů. Bezpečnost eh, je skutečně velice důležitá. A také souhlasím eh, s tím, co řekla paní Kochmerin, že bychom neměli eh, akceptovat eh, normy, eh, které v sobě mají nějaké politické prvky. Normalizace by tím neměla být omezená, měla by přispívat k růstu trhu. Nám jde o takové normy, které povedou k rozvoji trhu a naopak nebudou trh omezovat. Daniel Kaspary také zmínil několik věcí, jednak zjednodušení Neměli bychom eh, zpracovávání norem zpomalovat, ale jak jsem řekl eh, na IMKU, my jsme nuceni spolupracovat s třetími zeměmi eh, a společně dosáhnout nějaké jednotné strategii, strategie v této oblasti. Teď mám na mysli Indii, Rusko, Čínu, Brazílii. Se všemi těmito zeměmi je potřeba dosáhnout nějaké jednotné strategie, abychom na globálním trhu fungovali podle stejných pravidel. Takže já se pokusím zohlednit ve své zprávě všechny tyto postřehy ještě máme nějaký eh, čas, přespráva se bude finalizovat až v prosinci. Ano, 8. prosince bude druhá výměna názorů. Eh, pozměňovací návrhy, eh, jejich termín pro podání je 4. ledna. A hlasování ve výboru 25. 26. ledna. Takže děkuji a teď se dostáváme No, k tom, ke zprávě pana Merejry. A jde nám o delegaci do Japonska, jenom velice stručně, Davide, protože nemáme moc času. Ano, děkuji. Jménem našeho předsedy eh, jsme vyslali, jak víte, 2. a 6. října do Japonska delegaci. Vedl ji sám pan předseda. Eh, a pan místopředseda Salesky. Eh, byli tam tři koordinátoři a čtyři další poslanci. Celkem tedy zastoupeno bylo pět politických skupin a pan předseda to několikrát během mise eh, zdůraznil, že to je standardní politická delegace, kterou vysíláme do mm, zahraničí. Eh, my jsme hovořili především o obchodních vztazích mezi EU a Japonskem, abychom se přiblížili k volnému obchodu. E, na japonské straně se zdá, že nesouhlasí plně s naším náhledem. My si myslíme, že e, je potřeba e, zahájit jednání o FTA, tedy o smlouvě o volném obchodu, což by znamenalo všem odstranění také netarifních překážek obchodu ze strany Japonska, což my vnímáme jako největší překážku. My jsme zdůrazňovali také novou roli Evropského parlamentu po přijetí Lisabonské smlouvy, novou roli v, hlavně v obchodní politice a jakožto delegace jsme se setkali se třemi zásadními ministry japonské vlády. Někteří z nich byli dosti rezervovaní, pokud jde o jednání o dohodě o eh, volném obchodu a byl to ministr pro zahraniční záležitosti, pro obchodní záležitosti, kteří byli na jednu stranu pozitivní, na druhé straně tam byl ministr pro eh, území infrastrukturu, který byl poměrně rezervovaný a pan Ivo Mato, který je eh, eh, náměstkem na ministerstvu zemědělství, tak ten Eh, myslím, vyjadřoval mi pochybně o výhodách eh, této dohody. Ta delegace, myslím, vedla velice upřímnou diskuzi eh, se zástupci japonského parlamentu. Sešli jsme se s delegací parlamentu, které předsedal bývalý premiér Hatayama a co bylo pro nás zajímavé, že jsme si vyslechli různé názory. Některé z těch názorů byly velmi pro eh, tuto dohodu o volném obchodě, některé z nich se stavěly k této dohodě až nepřátelsky. Tato delegace eh, vedla také diskuzi s Japonskou evropskými obchodními združeními na nejvyšší úrovni. Jednali jsme s Japonskou federací Kederan, Japonskou eh, asociací výrobců automobilovém průmyslu a v oblasti IT. Eh, představitelé podnikatelských kruhů eh, byli nám velice příznivě nakloněni, mluvili eh, hlavně ovšem o clech na elektroniku a automobily, jakožto o překážce. Stále se zdá, že v podnikatelských kruzích jsou ovšem Japonci k těmto eh, věcem eh, dosti rezervovaní. Delegace také velice otevřeně diskutovala za japonskou z evropskou Japonskou obchodní komorou eh, v Japonsku. V Japonsku. Mluvili jsme o celních, ale především necelních překážkách, které jsou největší překážkou v automobilovém průmyslu. Eh, vyjádřili obavu z otevření eh, trhu a ze snižované utilizace. Já bych vás tomto odkázal na naši zprávu, kterou jsme zpracovali z naší návštěvy. Tady jsem se to pokusil schrnout velice stručně. Osobně mm, nabídl jsem vám eh, osobní názor na tuto návštěvu. Chtěl bych ocenit eh, práci našeho pana předsedy a také přípravu ze strany sekretariátu, který velice dobře zorganizoval program já myslím, že by obě strany mohly hodně získat z této dohody o volném obchodu, ale zdá se, že si ještě úplně nerozumíme ohledně toho, co by tato dohoda měla obsahovat. Jak jsme zaznamenali, tak japonská strana, když jsme mluvili s podnikateli z automobilového průmyslu, mluvili o tom, že o odstranění celních překážek by bylo dobré pro Evropu. My si myslíme, že by to bylo dobré i pro Japonsko a že bychom tak, eh, pokud bychom odstranili vlastní překážky, pomohli japonským eh, investicím v rámci Evropské unii. Pokud jde o tu otázku netarifních překážek, tak bychom na to měli ještě dále zapracovat. Někteří členové delegace povečeřili také eh, s naším velvyslancem. Tam jsme se pokusili tuto problematiku znovu zdůraznit. Je třeba ji eh, neustále eh, s japonskou stranou opakovat. Je třeba revidovat tu, tu situaci, aby se otevřela cesta k dohodě o volném obchodě. Děkuji, Davide. Zdá se, že to byla úspěšná návštěva a vzhledem k tomu, že máme zpravodaje, mm, této věci, tak budeme určitě i nadále v kontaktu. Další bod na programu je bod 19. My jsme trošku přehodili ty zprávy, jak už jsem říkal včera. Teď bude tedy eh, následovat diskuze k mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách uzavřených mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky. Je to první výměna názoru. Eh, Janik Šado je zpravodajem, takže eh, máte slovo. Euh, děkuji, pane předsedo. A děkuji také za to, že jste změnil program, protože já jsem byl v jiném výboru s jinou zprávou. Toto je důležité téma. Víte, že toto je první výměna názorů k tomuto tématu. Výbor ITRE připravil zprávu a myslím si, že stanovisko našeho výboru bude důležité. O co tady jde v tomto návrhu? Jednak jde o to, abychom přeskoumali, zda bilaterální dohody v oblasti energetiky se třetími státy jsou slučitelné s vnitřním trhem EU Kromě toho je to téma velmi důležité. Je to otázka bezpečnosti do energetických dodávek v rámci EU. Tady plně souhlasíme s komisí i s radou. Je jasné, že v této oblasti jsou ještě velké nedostatky. Komise při vypracování takového návrhu se opírá o obavy, které jsou v současnosti ohledně zabezpečení dodávek energie a plynu. Na národních úrovních proběhla také velká legislativní změna a je tu velký tlak a někdy to vede k tomu, že členské státy přijmou zákonodárství, které není slučitelné s legislativou EU v této energetice, energetické oblasti. Příklady, například dohoda Rusko a Ukrajina, pokud jde o dodávky plynu. Jejich spory ukázaly, že to ohrožuje vnitřní trh Komise tedy navrhuje výměnu informací lepší mezi členskými státy navzájem i mezi členskými státy a komisí o všech do, smlouvách v oblasti energetiky. A je to také uvedeno v závěrech Rady z, 2. Eh, promiňte, ze 4. února 2011, kde se hovoří o tom, že členské státy musí informovat komisi lépe o dohodách v oblasti energetiky, které mají. Myslím si, že komise zastává názor, že existuje asi 30 dohod mezi členskými státy a třetími státy, pokud jde o dodávky ropy a plynu. A pokud komise nebude mít tyto informace, nebude žádná jiná instance, která by mohla zajistit koherentnost vnitřního trhu. Co je obsahem tohoto návrhu? Máme tu tři hlavní prvky. Nejdřív článek 3, který hovoří o tom, že všechna mezi, všechny mezivládní dohody musí komise pozměnit. Pak článek 5, který je zajímavý, to je kontrola ex ante týkající se kompatibility této nové dohody. Pokud jde o současná pravidla a článek 6 počítá s tím, že budou dohodnuty doložky pro přeskum budoucích eh, smluv. Moje stanovisko je takové, že plně podporuji přístup komise a rady v souvislosti realizací tohoto systému, včetně určitého tlaku. Myslím si, že naše mechanismy pro vyhodnocování informací se musí zlepšit. Příklad. Například jednička, pardon, pětka. Tady není upřesněno, máte třetí stát a na této úrovni komise nemůže udělat vyhodnocení, posouzení. Myslím si, že tady budeme muset jít ještě dál. pak je to otázka komise a jejího posuzování a uznání kompatibility, řekl bych, že komise musí posoudit současné dohody a pokud objeví nekompatibilitu, musí mít komise právo aby vyzvala tu, ten stát, aby si tu dohodu znovu vyjednal. To jsou důležité věci a já bych udělal návrh dokumentu, abychom měli konkrétní základ pro diskuzi k této tématice. Myslím si, že toto téma je pro nás velmi důležité Máme jednotnou obchodní politiku v Evropské unii, ale v, dál už to nepokračuje. A pokud máme svá vnitřní pravidla a máme vztahy s třetími státy, potom si myslím, eh, objevíme určité nekoherentnosti a velké problémy v zásobování energií a myslím si, že to musíme ještě podpořit. Děkuji mnohokrát, velice dobrá eh, zpráva a vzhledem k tomu, že eh, ve čtvrt přijde komisář. Děkuji jenom krátce. Podporuji přístup komise a také zpravodaje. Myslím si, že všichni víme, že když budeme mít společný energetický trh, tak bychom také společně měli dohlížet na to, jaké dohody budeme uzavírat se třetími strany. Je to otázka kompetentnosti, kam to patří. Je to oblast energetiky a nebo obchodu. Otázka kompetencí obou výborů. Myslím si, že zejména pokud je o strategické plánování, dodávek z jiných států, jak je definujeme, jak definujeme spolupráci. Pokud eh, máme obnovitelné zdroje v EU, potřebujeme také možnosti skladování, dejme tomu v Norsku, přehradu. Článek 6 tedy musí zajistit koordinaci energetiky, energetické politiky v rámci EU. Tady je jenom uvedeno, že eh, se to usnadní, ta koordinace. Co to přesně znamená, nevím, ale určitě to není aktivní činnost. EU tady nejedná aktivně v této oblasti. To bychom měli zlepšit. Thank you, Bernd. Uh, I ask the Commission Oliver Silla uh, to comment, please. Jenom poznámku stručnou, Oliver. Děkuji, pane předsedo. Tady zazněly všechny zásadní prvky našeho návrhu, takže to opakovat nebudu, jenom několik důležitých věcí. Ještě jednou řeknu, že návrh komise rozhodně nehodlá eh, bránit členským státům nebo omezovat je v uzavírání eh, dohod se třetími státy v oblasti energetiky. Naším cílem je vytvořit eh, mechanič, informační mechanismus tak, abychom měli lepší transparentnost eh, v tomto procesu mezi členskými státy. A tady si myslíme, je velmi důležité, aby výměna informací probíhala v co možná nejranější fázi procesu vyjednávání dohod tím totiž bychom mohli už na začátku zjistit případné problémy s kompatibilitou při vyjednávání textu dohody už. To je jeden z cílů, který komise má. Komise může k textu vypracovat stanovisko, pro ten třetí stát a tím má komise možnost, eh, aby informovala včas členské státy o případných a možných eh, nekompatibilitách. Abychom se vyhnuli také řízení pro porušení, protože víme, jak jsou obtížná, komplikovaná, těžko řešitelná. Takže to byl můj bod. Uh, Děkuji mnohokrát, Janek se k tomu už vyjadřovat nemusí. Děkuji mnohokrát, je to velice důležité za dobře odvedenou práci. Dalším bodem na pořadu jednání je dohoda mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních v pro zemědělské produkty a rybolovu. Je to už třetí čtení. Pan Bové tady s námi není, proto se chci zeptat, zda by se někdo chtěl vyjádřit, ještě než požádám komisi. Požádám tedy za komisi Johna Clarka. Johna dobře znám. Eh, chtěl byste se vyjádřit ke zprávě pana Bového? Děkuji, pane Sterdy, a děkuji za pozvání a za možnost hovořit. Jsme vděční panu Bovému za to, že připravil své stanovisko a chtěl bych ale využít příležitost za komisi velmi stručně reagovat na návrh stanoviska a konkrétně také, abych opravil některé věcné nedostatky v návrhu stanoviska a já je projdu velmi rychle, pokud mohu. Za prvé, první je zmínka o tom, že ta tato dohoda bude dávat výhodu nadnárodním společnostem na úkor drobných eh, rolníků. Ne, tak tomu není. Velká většina marockých farmářů má méně než 5 hektarů půdy, jsou to tedy malí zemědělci, drobní zemědělci a mají o tuto dohodu zájem. Dokonce v této souvislosti oslovili Evropský parlament, aby dohodu schválil. Rozhodně tedy drobní farmáři o tuto dohodu zájem mají. Další drobnou opravu si zaslouží zmínka ve stanovisku, že eh, dochází ke klučení půdy eh, v Maroku a a hromadné skupování až sedmi tisíc hektarů půdy. Eh, žádné takové hromadné skupování neprobíhá. To byla skutečně zmínka, neodůvodněná eh, zmínka a až pomluva, která se dostala do agentury Reuters. Eh, Maroko kdykoliv od prodává půdu, tak je to 100, hek, 100 tisíc hektarů a nik, žádný jednotlivec si nesmí koupit více než 200 hektarů. A další Eh, zpráva pana Bového zmiňuje problematiku dětské práce v Maroku a zmiňuje, že tam není dohoda združova- svoboda združování pro zaměstnance, pracovníky. Eh, Ta to domněnka není správná, protože Maroko schválilo, přijalo všechny eh, úmluvy Mezinárodní organizace práce, včetně svobody združování, ale jakožto rozvojová země, chudá země má problémy s implementací těchto zásad a my, stejně jako Mezinárodní organizace práv, stejně jako UNESCO, spolupracujeme všichni s Marokem, aby se situace tam v terénu přímo zlepšila. Za čtvrté životní prostředí. Ehm, stanovisko pana Bového ehm, naznačuje, že eh, potřebujeme 100 litrů eh, vody, abychom vytvořili 1 kilogram těchto eh, plodin vypěstovali, ale tak tomu není. Eh, rozhodně to není něco, co by se dotýkalo Evropské unie ani Maroka samotného. Spotřeba vody v Maroku eh, k výrobě rajčat není 100 litrů na kilo, ale je to 47 Eh, zatímco průměr v EU je 45. To znamená, že Maroko není na tom nijak výš, než eh, je průměr v EU. Abych to dal do správného eh, úhlu pohledu, kilogram hovězího potřebuje 15 tisíc litrů vody na produkci. Čtvrtý bod, systém vstupních cen Stanovisko stanoví, že dochází k hospodářské kriminalitě a nesprávnému vykazování zboží, které přichází do EU z Maroka. My jsme toto museli napravit, protože jsme kladli otázky dovážejícím státům, konkrétně Francii, zda byla hlášena hospodářská eh, kriminalita od roku 2005. Žádné takové jednání hlášeno nebylo. A samozřejmě, co můžeme navrhnout v dalším kroku reformy společné zemědělské politiky, je navrhnout tedy lepší fungování systému a doufám, že se tím podaří jakékoliv obavy rozptýlit. A nakonec západní Sahara. Eh, komise na tom má jasný názor, včetně SVČ, a tento jsme sdělili předsedovi tohoto výboru. Ještě jednou bych zdůraznil, že existující dohoda EU-Maroko Eh, toto je rozšíření této dohody, se vztahuje k území Maroka. Západní Saharu nepovažujeme jako součást výsostného území Maroka, ale stejně jako Spojené národy se domníváme, že Maroko má možnost spravovat zmíněné území v souladu s ustanoveními OSN. Eh, v otázce zemědělství, eh, pokud víme, pouze 500 hektarů půdy se ve zmíněném regionu obdělává a vývozy z těch 500 hektarů nejdou do EU, ale do USA. A dostávají se do USA eh, z toho Akadíru eh, a proto není správné stanovovat nebo uvádět ve zprávě, že EU zakazuje tyto produkty, zatímco my je zahrnujeme. Opak je pravdou. Tolik moje technické poznámky ke stanovisku. Velice rádi eh, je sdělíme také kolegům. Písemně jenom na závěr dvě obecné poznámky. Maroko patří do partnerství sousedství s posíleným statutem, eh, je, aspiruje na členství v Unii a Eh, v této souvislosti se domníváme, že tato dohoda by byla velice dobrým signálem eh, spolupráce v tomto regionu, zatímco zamítnutí této dohody by ohrozilo naši eh, spolupráci s touto zemí do budoucna. Prosím, vážení kolegové, nezapomínejte na to. Děkuji mnohokrát, Johne. Chtěl by se někdo vyjádřit? Pokud ne, ale ano. <clears throat> Como ponente en de este informe, eh, Jako stínová zpravodajka k této zprávě bych se zmínila o několika informacích, které jsem dostala v pátek, které mě překvapily, ale taky ne. Takováto dohoda s Marokem jsou tu stovky, tisíce různých eh, dohod EU s jinými státy. Otázka západní Sahary, to je věc jiná, protože tam eh, je to věc emocionální, ale musíme zohlednit to, že tady se jedná o autonomní oblast pod zprávou Maroka. A když to necháme stranou, a budeme se zabývat pouze otázkou obchodní dohody, tak si myslím, nebudeme mít problémy s tím, co navrhuje pan Bové. A tím se dostávám už k obsahu dohody. Otázka zní, jakou, doho- jakou záruku dostaneme, abychom mohli také plnění této dohody kontrolovat. Hovoříme o kontingentech a obchodní politika Maroka zatím není příliš přísná. Hmm pokud jde o kontroly. Pokud se kontingenty zvýší a na trh se má dostat víc rajčat, tak se to musí upravit. To znamená otázka ročních kontrol. I když to schválíme, budeme to muset pravidelně přeskoumávat a kontrolovat. A na to je tam ta ochranná doložka jsou tu prostě otázky, na které se zeptat musíme, na které, na které musíme dostat odpověď. A kdy, až budeme znát ten obsah, já taky nemám dostatečné informace, kdo pracuje v zemědělství. Jsou to ženy, děti. Jinými slovy, já jako stínová zpravodajka si myslím, že mohu souhlasit s touto dohodou, chceme ji souhlasíme s tou zprávou, chceme také záruky a cílem je, abychom měli lepší obchodní politiku s Marokem a nechceme ohrozit eh, evropské zemědělce. Děkuji, bohužel musím uzavřít tuto diskuzi. Eh, kdo ještě chtěl vystoupit, eh, tak bude mít možnost. Pan Bové tady stejně teď není, takže eh, já bych prozatím poděkoval za vaše vyjádření k diskuzi a musíme přejít dalšímu programu jednání. Eh, budeme ještě mluvit 8. Eh, prosince o této zprávě, 9. prosince termín pro pozměňovací návrhy, hlasování 25. a 26. ledna tady v našem výboru. Tímto děkuji a dostáváme se dalšímu bodu. Přivítám tady pana komisaře Dick Fichta, který se k nám dostavil na výměnu názorů. Vzhledem k tomu, že jsme už diskutovali o celé řadě aktuálních témat eh, s panem generálním ředitelem De Martim eh, během včerejšího dne, tak předpokládám, že pan komisař se bude soustředit. Eh, vážení kolegové, omlouvám se, můžu vás poprosit o klid. I understand that the commission takže předpokládám, že pan mm, komisař se soustředí eh, na spíše strategické záležitosti obchodní politiky eh, ve svém vystoupení, včetně takových záležitostí, jako je VTO, budoucnost VTO, vyjednávání eh, z Doha, pracovní program Komise pro rok 2012 a konkrétně se zmíní jistě o dohodách o volném obchodu s Japonskem, o investiční dohodě s Čínou, a možná, kdybyste se zmínil také o Indii, pane komisaři, protože tam také eh, vyjednáváme dohodu o volném obchodu a Poprosím poslance, aby se aktivně účastnili dnešní diskuze. Děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste dnes mezi nás přišel a s potěšením se vyslechneme vaše vystoupení. Thank you very much. Eh. Děkuji. Pane předsedo, Eh, vážení poslanci. Já bych chtěl eh, říci, eh, že bylo trošku obtížné se se sekretariátem dohodnout na konkrétním čase pro dnešní jednání, takže tímto děkuji za velkou flexibilitu sekretariátu vašeho výboru. Já slibuji, že příště už to jistě bude lepší, ale já jsem se dnes měl vrátit dopoledne eh, do Bruselu, přitom mi zrušili let a eh, skutečně jsem, eh, myslím, docílil návratu do Bruselu v naprosto rekordním čase. Dvakrát ročně navštěvuji váš výbor, hovoříme o hlavním vývoji a o tom, co můžeme očekávat do budoucna, hlavně pokud jde o vícestrana vyjednávání eh, ve VTO, což je zásadní pro naše obchodní politikum, eh, V září jsme nemohli eh, vše prodiskutovat v úplnosti, takže jsem rád, že se scházíme před osmým ministerským zasedáním VTO, které proběhne 8. prosince. Rok 2011 byl důležitým rokem pro obchodní politiku v EU. Ehm, my jsme nabídli evropským eh, společnostem nové obchodní příležitosti s Koreou, dohodli jsme smlouvu o volném obchodu s Ukrajinou a otevřeli jsme cestou k přistoupení Ruska do VTO. Rok 2012 bude podobně nabitý jako rok 2011. Já si myslím, že bude eh, to rok velice náročný i pro váš výbor a k tomu se vrátím za okamžik. My bychom chtěli Evropskému parlamentu k eh, předložení, eh, k souhlasu předložit dohodu akta ještě před koncem roku a také dohody se Střední Amerikou, Kolumbií a v rámci spolurozhodování také nařízení o ochranných opatřeních. Jsou to eh, legislativní, důležité legislativní eh, záležitosti, eh, včetně GSP, záležitosti často vyžadující komitologii, ne tady ten návrh o omnibus a tak podobně. Takže krátce se podívám na GSP a tento postup, tedy na všeobecný systém preferencí, kdy parlament dal najevo svůj nesouhlas, pokud jde o pozdní navržení této reformy. Ehm, já musím říci, eh, že mě znepokojuje, že šest měsíců po té, co kolegium návrh schválilo, máme jenom nepatrné zprávy k této problematice. Chápu, že výbor využívá mm, tohoto času proto, abyste se prošli tento velice komplikovaný nástroj a přišli jste s konstruktivními pozměňovacími návrhy, ale asi chápete, že já sleduji hodiny a doufám, že vše uzavřeme do roku 2012. Jsme tady proto, abychom vám vysvětlili komplikované postupy eh, týkající se VTO a možnosti Evropského celního kodexu nebo další podrobnosti. Eh, tohoto eh, pečlivě nastrukturovaného návrhu. Také se si vzpomenete, že v jedné z prvních výměn názorů tady s vámi jsem zdůrazňoval, že je důležité minimalizovat spoždění, abychom eh, udrželi tu dynamiku vyjednávání a aby naše obchodní agenta byla stále relevantní a snažila se pomoci v současné hospodářské krizi. Takže já mám spíše politické obavy. Pokud jde o celý podstup, tak chceme dosáhnout větší efektivity v Evropské komisi a doufám, že ta jednání a informace, které dostáváte od nás, vám ve vaší práci pomáhají. Já jsem zaznamenal práci vašeho výboru a snahu o mm, zrychlení některých eh, eh, těch legislativních návrhů, například pokud se týká dohody s Peru a Kolumbií. I rada tady musí samozřejmě sehrát svoji roli. Já nechci nikoho obvinovat, alespoň ne pro tuto chvíli. My jsme eh, začali tento mandát s tím, že jsme museli aktualizovat řadu věcí v souladu s Lisabonem. A eh, Teď je eh, třeba projednat celou řadu problematik v rámci spolurozhodování a platí to zejména pro váš výbor. A chápu, že to není jednoduché, takže to, co chci tady předně říci, je, že je třeba zintenzivnit práci, pracovat co možná nejrychleji. Jak už jsem řekl, tak eh, nás čekají další iniciativy v brzké době. Jean-Luc de Martin vás včera informoval o našem přístupu k k partnerům na jižním břehu středozemního moře, ale nesmíme zapomínat na Moldávii, Gruzii a jejich provádění tzv. hlavních doporučení. Můžeme začít mm, jednání s těmito zeměmi, která by vedla, doufejme, eh, k uzavření dohod o volném obchodu. A také eh, na Arménii se už v tomto smyslu pracuje. Eh, v závislosti na výsledku Mm, revize eh, pracujeme také na eh, dohodě o volném obchodu eh, s Japonskem a budeme řešit hlavně problematiku netarifních překážek. Já doufám, že tato práce potom přinese konkrétní výsledky v roce 2012. Doufejme, že to budou skutečně konkrétní výsledky již v prvním pololetí. Zajména mám na mysli naše jednání s Kanadou a Singapurem nebo s Malajzí Eh, v druhé polovině příštího roku. Eh, také vím, že s kolegou Michelem Barniem eh, příští měsíc předložím nástroj, který by měl pomoci zajistit lepší přístup pro evropské společnosti k veřejným zakázkám v zahraničí a mm, tento nástroj nabídne opatření pro zapojení se do veřejných zakázek zahraničí a odstranění protekcionistických opatření. V lednu eh, plánujeme sdělení, kde budeme hovořit o obchodu a investicích eh, a o vývoji v této oblasti. Já mám mandát od eh, předsedy Barroso, abych spustil diskuzi k tomu, Eh, jak skonstruktivnit eh, evropské nástroje v oblasti obrany pro všechny zainteresované strany. Někteří eh, možná říkáte, pokud něco funguje, nemusíme to napravovat, což je pravda, ale nám jde o to v této iniciativě, abychom zajistili, že ty nástroje, které máme, skutečně slouží svému účelu vzhledem k bezprecedentnímu komplikovanému obchodnímu prostředí. Eh, moji spolupracovníci se samozřejmě podílejí eh, na práci v oblasti TDI a chceme zajistit, aby všechny názory odborníků a firm byly vzaty v potaz eh, a abychom je do budoucích návrhů zapracovali. Mohu vás ujistit, že budeme postupovat vyrovnaně, konstruktivně a úzce spolupracovat jak s radou, tak parlamentem abychom zblížili názory eh, všech eh, k této důležité věci. Moji spolupracovníci i já vás budeme průběžně informovat eh, o vývoji a pokud to bude potřeba, tak vám předložíme do konce příštího roku konkrétnější návrh. A jak jsem slíbil, aktuální informace o vícestranném vyjednávání, o problémech v této oblasti. Ta současná situace ve VTO je velice obtížná kola eh, z Doha je, kolo z Doha je ve slepé uličce, což může samozřejmě ohrozit eh, celý eh, systém globálního obchodování a také důležité nástroje, které zajišťují respektování pravidel mezinárodního obchodu. Takže větší polarizace postojů některých členů ve VTO nám působí velké znepokojení pokud chceme, aby systém mezinárodního obchodu byl silný a efektivní, tak je potřeba nastavit eh, vícestranná pravidla, která budou reagovat na problémy moderního obchodu. A proto Evropská unie eh, se chopila vedení a usiluje o dosažení výsledku eh, v kole Doha. My jsme říkali, že funkční vícestranný obchodní systém si žádá aktivní liberalizaci obchodu v rámci VTO. Předseda Barroso eh, vyslal jasný signál také na zasedání eh, G20. Eh, hovořil o věcech, které jsou obsaženy v pracovním materiálu komise. Výsledkem tohoto summitu je, myslím, přesně to, po čem jsme volali. Političtí představitelé se zavázali pokračovat v jednání a posunout jako předum. Summit APEC v Honolulu týden po eh, summitu G20 vlastně vyslal velice podobný signál, takže eh, všichni chápou, že nelze postupovat eh, jako doposavat a um, Shodneme se také na tom, že dosavadní úsilí nestačilo. Osmá ministerská konference VTO musí nabídnout politické vedení pro G20 a APEC. Je to úlohou a odpovědností ministrů eh, nabídnout jasná doporučení ohledně dalšího pokroku při vícestranném vyjednávání. Myslím, že všichni chápou, že produktivní část eh, bude eh, žádat ze strany členů VTO pragmatický přístup a uzavření dohod v rámci mandátu z Doha. Ministerská konference bude muset poukázat na další oblasti, kde by mělo jednání především eh, pokračovat. Pro EU bylo vždy jasné, že eh, je velkým zájmem alespoň rozvinutých zemí eh, stanovit si jasnou cestovní mapu. Evropská unie je v tomto konzistentní chceme další jednání o hongkongských eh, cílech eh, bez eh, prosazování jednotlivých zájmů. Preferenční zacházení a podpůrná opatření pro rozvíjecí se země, to je další priorita. Ovšem nejde o program, který by měl posloužit pouze Evropské unii, měl by přinést rozvoj obchodu celkově, protože se tím zjednoduší celní řízení administrativa, takže podniky jak v rozvíjejících se, tak v rozvinutých zemích toto žádají a VTO musí zajistit eh, splnění těchto požadavků. Kromě toho VTO by mělo usilovat o odstranění netarifních překážek eh, k obchodu. Eh, to jsou nepříliš konfliktní záležitosti, které přesto všem jsou překážkami obchodu a posilují překážky ve více straných eh, obchodních režimech. Takže vzhledem k tomu, eh, že liberalizační eh, balíček zatím nemá konkrétní rysy, je třeba projednávat i takové věci, jako je přístup k trhům dohody o technologiích, které připravují k revizi členské státy VTO, jsou iniciativy, které mohou přinést prospěch rozvinutým i rozvíjecím se zemím. VTO eh, by mělo usilovat o podobné iniciativy také v jiných odvětvích. Kromě toho členové VTO musí uznat, že současná vicestraná pravidla nejsou adekvátní pro to, aby řešila globální nové problémy v oblasti energetiky, zajištění potravin, konkurenceschopnosti a investic. Toto nejsou eh, problémy čistě severu nebo čistě jihu a nezmizí sami. Evropská unie eh, už říkala, že VTO by mělo eh, stanovit pracovní program a přeskoumat vliv těchto problémů na globální hospodářství a obchodování a podle toho upravit pravidla VTO. My jsme jasně řekli, že takovýto program mm, by ovšem neměl překračovat mandát eh, jednání z Doha. Když se podíváme do budoucna, tak je myslím jasné, že ty největší překážky eh, eh, jak se narůstají a jsou stále neslučitelná s pravidlivé TO. Takže pokud budeme mít jednotná pravidla pro všechny, bude to velice celné, cené pro globální mm, hospodářství. A samozřejmě stále více států se e, připojuje k multilaterálním dohodám v této souvislosti historickým e, mezníkem je uzavření takové dohody třeba s Čínou. Důležité je, e, že toto může pomoci přiblížit systémy, které jsou naprosto nekompatibilní těm našim. Otevření se vůči obchodu však nekončí s podepsáním protokolu o přistoupení. Jakmile Rusko přistoupí do VTO, zcela jistě bude promítat své priority na VTO tak, jak to učinila Čína. To bude nezbytně žádat kompromisy na všech stranách a nebude to jistě snadné e, nebude to snadné ani pro nás v Evropě, ale strategicky vzato vícestranný systém obchodování je jediným nástrojem k zajištění toho, aby eh, byli všichni zapojeni do globálního obchodu. A právě proto eh, regionální vícestrané iniciativy mohou jenom doplňovat kroky směrem k liberalizaci. Ti, kteří naznačují, že reakce na výsledky jednání z Dauha by bylo eh, vytvořit samostatné strategie, které by mohly využít vícelaterální systémy, by v tomto smyslu nepomohly. Klademe si otázku, co e, tito oponenti sledují. Já jsem přesvědčen, že místo toho, abychom se snažili obejít e, problémy vícestraného systému, e, členové VTO se musí tomuto postavit čelem. Nemůžeme čekat, že se problémy vyřeší sami, protože odpověď na vícestrané, na naše problémy není mimo vícestrané dohody. Chtěl bych poděkovat výboru INTA za vynikající spolupráci během celého roku. Vzhledem k tomu, že eh, za poslední tři měsíce se o obchodu příliš nehovořilo, čekám, co nastane, ale rozhodně se můžete spolehnout na moji podporu v roce 2012 a dál a doufám, že se e, také do výboru INTA dostanou další noví členové. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. No, i nás by zajímalo, co nastane v následujících měsících. Nejprve dám slovo koordinátorům a pak požádáme pana komisaře o odpovědi na dotazy. Mám zatím přihlášené čtyři e, diskusní příspěvky. Začneme panem Kasparim. Milý Robert, eh, věcí by bylo hodně, ale já se omezím pouze na pár z nich. Za prvé, Japonsko. Pane komisaři, řekl jste, že eh, běží ten přeskum, moje obavy, které už jsem vyjadřovala, na které stále nemám odpověď. Evropský parlament zhruba před dvěma měsíci vydal usnesení s tím, že chceme vidět jasné signály na straně Japonska, že o něco takového stojí ten dialog už běží nějakou dobu, bohužel bez výsledku, ale 27 necelních bariér je rozměr, o kterém jednat musíme. A jsme v situaci, že ta jednání se zastavila, protože příslušní eh, pracovníci na obou stranách nejednají, ale dělají to scoping exercise, aby zajistili, že než vstoupíme do jednání o obchodní dohodě, budeme mít jasné signály z Japonska, že to myslí vážně. Druhé téma je vstup Ruska do VTO. Vy jste se o tom také zmínil. Zajímá mě, jaká jaká ujednání jsou s Ruskem, která by nám za pár let eh, mohla padnout na hlavu. Například eh, vstup Číny do VTO. My jsme jim slíbili, že dostanou ekonomický statut nejpozději do roku 2016. Víme, že je to neodůvodnitelné a přesto ho dostanou v roce 2016 a Myslím si, že jsme jim to tehdy slibovat neměli. Takže je něco podobného? Slíbilo se něco podobného Rusku? Možná, že teď je to dobré, ale za 10, za 15 let nás to dožene a pak budeme mít obdobné problémy, jako máme teď s tím statutem tržním pro Čínu takže by mě zajímalo, jestli vůbec eh, něco takového před vstupem Ruska bylo také slíbeno. A ještě, já jsem propásl vašich prvních eh, pár minut, možná by mě zajímalo ještě otázka TEC a transatlantické vztahy summit USA-EU e příští týden. Vy v komisi za TEC zodpovídáte my jako Evropský parlament jsme se k tomu vyjádřili minulý týden ve Štrasburku také s tím, že jsme se usnesli, že chceme zintenzivnit vztahy s USA i v oblasti teku a dohodli jsme se, že vyzveme komisi, aby společně s Amerikou uvažovala o transatlantické strategii v oblasti ekonomického růstu my zatím uvažujeme o protikrizových opatřeních, američané podobně, a měli bychom to možná skoordinovat eh, tak, aby náš balíček neovlivnil negativně Ameriku a jejich zase nás. To je takové to heslo Buy American. Takže se ptám, jestli s Američany uvažujete o takovéto strategii pro růst a zaměstnanost. Bernd. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já mám čtyři otázky. Týkají se jiných témat, než eh, o nich hovořil kolega. Za prvé, vy jste hovořil o trade defense eh, nedostatečnosti, kterou chcete reformovat. TDI. Protože ještě v roce 2010 při svém slyšení jste řekl, že na to nebudete sahat, eh, zejména v době krize, dokud nenastanou okolnosti, které si to vyžádají. Takže se ptám, co je důvodem pro novou diskuzi TDI? Jsou nějaké nové poznatky, skutečnosti? A nebylo by lepší, bychom si o tom mohli včas společně promluvit a ne se eh, dostat do situace, kdy se nám to překvapivě předloží, protože to by mohlo znejistit obchodní partnery, když víceméně nesporné TDI najednou spochybníme. Druhá věc. Správně jste označil situaci z Doha. Nemůžeme počítat s tím, že bude velký pokrok. Není na čase, aby komise předložila nový strategický dokument, kde bychom akceptovali to, že kolo v Doha stroskotalo a vypracovali společnou strategii pro regionální a bilaterální oblast? Za třetí, Zmínil jste se? Doha. Vy jste přesně popsal, jaká je situace. V zásadě je na čase, a to je moje otázka, zda eh, komise dá v nejbližší době na stůl strategický dokument, kde řekneme, že budeme muset vypracovat novou pozici a budeme se muset více soustředit na bilaterální dohody. Třetí otázka. Východoevropské státy by se měly dostat také do hledáčku v této oblasti Gruzie, to jste uvedl, v souvislosti s diskuzí o nedodržování norem Mezinárodní organizace práce v SP+, je to v pořádku. A další věc, tady jdu o kousek dál, příští měsíc by bychom měli mít eh, nový materiál komise k eh, veřejným zakázkám pro třetí státy. Tady uvažujete, jakým směrem? Uh, next is, uh, present is Helmut Schulz. Dále Helmut Schulz, prosím. Thank you, Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane komisaři, musím uznat, že na mě vaše vystoupení o multilaterálním rozměru udělalo velký dojem. Načrtlo nový rozměr a je potřeba si uvědomit, že celý e, systém mezinárodního obchodu v tomto smyslu je ohrožen. A proto bych se zeptal, e, vzhledem k připravované ministerské konferenci v Ženevě, co by komise považovala za důležité, na čem by se ráda dohodla, tak abychom zvýšili povědomí o této problematice u všech účastníků, kde bychom mohli dosáhnout kompromisu. 31. října například proběhla výměna názorů Eh, se zástupci některých rozvojových zemí a ti si přáli nadnést na jednání VTO v Ženevě eh, zavedení pravidel pro finanční sektor. A hovořili jste, tak, hovořilo se o i vy jste hovořil o doplnění určitých oblastí zájmu a zdá se, že zástupci EU ve zmíněném kole vyjednávání eh, tento názor rozvojových zemí nezdíleli Můžete mi to potvrdit a souhlasíte s tímto stanoviskem? A kde vidíte eh, ten největší úkol Evropské unie z hlediska investic oblasti ochrany eh, autorských práv nebo v jaké oblasti z hlediska hledání společných pozic? A za druhé bych se rád zeptal na dlouhodobé akumulativní účinky dohod o volném obchodu obecně. Máme tedy obrázek velmi aktivní komise, která dochází k závěrům k některým FTA, například v souvislosti se zeměmi východního partnerství. Neměli bychom však, než se vydáme touto bilaterální nebo biregionální cestou, provést nejdříve hodnocení dopadů dlouhodobých účinků těchto bilaterálních obchodních dohod na celkovou hospodářskou a obchodní situaci jak v EU, tak v těch zemích, s nimiž dohodu uzavíráme. Například tam najdeme některé e, ústupky v sektoru zemědělství, kde se to dotkne drobných zemědělců. Berete v úvahu také kumulativní účinek otevření tolika dohod na drobné farmáře? A uvědomujete si, co to znamená pro producenty v partnerských zemích. Pokud, dejme tomu, vstoupíte do Mercosuru, tedy do vyjednávání o dohodě s Mercosurem, respektive reaktivujete tato vyjednávání v nejbližší budoucnosti, co to přinese producentům ve zmíněných zemích? Pokud budou jediným zdrojem konkurence se výrobky EU, například v Argentíně nebo v Brazílii, třeba produkce e, soji, což ovlivňuje půdu pro celé generace, protože dochází k vyčerpávání půdy. A dále, to je možná specificky německá otázka, slyšeli jste, že Německá vláda chce uzavřít investiční dohodu s Irákem? Respektive odhlásila, že připravuje takovou dohodu a jakým způsobem to odpovídá o odpovědnosti EU. Děkuji. William. Děkuji, nyní William. Pane komisaři, děkuji za vaši návštěvu v našem výboru a děkuji za vaše osvětlující Eh, poznámky, ačkoliv na začátku mi něco uteklo. Ale mám jeden eh, dotaz. Ten se týká eh, volné, dohody o volném obchodu mezi EU a Indií. Já se chci zeptat, zda tam budou obsaženy kvóty v té dohodě která je teď vyjednávána a zda ustanovení o kvótách bylo vyškrtnuto či nikoliv, protože se o tom teď eh, neformálně hovorí, eh, hovoří, že prý žádné kvóty tam zapracovány nebudou a pro nás, pro naše voliče z našeho politického hlediska je to dosti znepokojivá informace. Sorry? Sorry, uh, eh, EU India, is, is any... Já mluvím o dohodě mezi EU a Indií, která se vyjednává. Uh, thanks, William. Williame. a Indie, myslím, že zrušili eh, veto ke eh, zrušení těchto kvót, ale myslím, že jsou tady další čtyři země, eh, které nikoliv, tak se chci zeptat, zda budete znovu tuto situaci řešit, a nebo si myslíte, že můžeme prosadit i takto. A k tomu, co říkal Daniel o Rusku, tak jak víte, tak americký vydavatel informoval o tom, jak Čína plní své závazky v rámci VTO a já se chci zeptat, zda by komise mohla udělat to tež, až přistoupí k VTO Rusko. Každý rok třeba optimálně, zda bychom mohli takto sledovat plnění závazků Ruska v rámci VTO. Děkuji. Thank you very much. Uh, Děkuji za vaše podněcující otázky. Ne, já to skutečně tak myslím, to neříkám žertem. Takže nejprve k Japonsku, jak se na to ptal pan Kaspary. Já s vámi souhlasím. ať už diskutujeme na vysoké úrovni nebo v té skupině, která má zjistit potenciální problémy, tak já myslím, že nemůžeme začít s vyjednáváním, až udělají předběžné ústupky u celé řady eh, existujících netarifních překážek. Jinak bychom všichni ztráceli čas a to nemá smysl, máme jinou důležitou práci. Takže oni musí udělat určitý krok ještě předtím, než začneme jednat eh, O tom všem se teď, eh, myslím, diskutuje. Všichni si jsme vědomi toho, jak je to důležitá věc, ale musíme jim jasně říci, že očekáváme okamžité ústupky a poté začneme jednat. Nemusí ustoupit na všem, řekněme, ano, ale je potřeba, aby prokázali eh, snahu. A za druhé eh, otázka týkající se Ruska, tak Rusku má, Rusko má statut tržní ekonomiky, ten už získali a asi se shodneme na tom, že statut tržního hospodářství jim byl dán na politickém základě již před určitou dobou, eh, řekněme před 10 či 15 lety, jestli si dobře vzpomínám. A my jsme věnovali těmto jednáním s Ruskem hodně úsilí, hodně energie a času. To jednání procházelo různými fázemi, nejprve bilaterální dohody, poté nastupují vícestrané dohody a my jsme byli poslední, kdo odolával. Další velice důležité mm, subjekty už dříve eh, se s Ruskem dohodli a my jsme pořád trvali na tom, že eh, jejich eh, snaha není dostatečná, hlavně u SPS a automobilového průmyslu abych tedy zmínila alespoň dva příklady. Já si myslím, že, že u SPS už došlo k, k pokroku, který je pro nás důležitý a v praxi proveditelný, ale nesmíme zapomínat na to, že asi třetina mm, dovážených potravin je dovážena do Ruska z Evropské unie. My jsme obrovským eh, dovozcem konkrétně masa a zeleniny na ruský trh, takže pro nás je to velice důležitý trh a já si myslím, že teď je nastaven dobrý systém pro SPS a asi si vzpomeneme na nedávné potíže, které jsme v této oblasti s Ruskem zažili. A pokud je o automobilový sektor, tak tady eh, můžu sice zabíhat do nějakých podrobností, ale co je asi důležité, je potřeba omezit dopad na podporný mechanismus, který si Rusko chce zavést a podržet si ho a tím pádem si mm, ochránit svůj trh. Je tady jasná vazba mezi těmito eh, dvěma mm, nástroji právně závazná mm, vazba. Kromě toho máme eh, písemné ujištění v samotné dohodě, že do roku 2018 eh, budeme moci vyvážet stejné množství eh, součástek a dílů a pokud tomu tak nebude, tak eh, clo padne na nulu. Já si myslím, že nebo chci říct, že ta jednání byla skutečně velice tvrdá a nejenom ekonomická, orientovaná čistě na, na obchod, ale myslím, že jsme to dokázali vyjednat a také jsme usnadnili uzavření obchodu s Gruzií, k čemu se ještě vrátím. Takže jsme sehráli důležitou roli při uzavírání této dohody. A myslím si, že ta dohoda je dobrá. Možná, že ji budete chtít eh, okomentovat a vyjádřit se k ní kriticky v parlamentu za, řekněme, dalších deset let, ale teď se nám zdá, že to je dobrá dohoda. Samozřejmě není ideální, ale vzhledem k okolnostem si myslím, že je to jedna z nejlepších dohod. Po. Já jsem o tom předtím nemluvil nějak podrobněji, protože minulý týden v pátek jsem byl tady v parlamentu eh, v rámci eh, dialogu legislátorů a mm, tak jsme o tom mluvili mnohem podrobněji. A máme nastavenou cestovní mapu pro i mobilitu, pro investice do IKT. Myslím, že to postupuje dobře, včetně eh, elektronického zdravotnictví. A doufám, že uzavřeme dohodu také o bezpečné, o bezpečné dopravy, což se dotkne kontejnerové dopravy z USA. Celkově to, se to tady ubírá dobrým směrem. A s tím souvisí další věc. Na sametu příští týden eh, padne návrh na vytvoření eh, skupiny, která by se měla zamyslet nad tím, jak bychom mohli posílit transatlantický vzájemný trh eh, s tím, že se stanovíme mandát do dalšího samitu. A to může být velice důležitá iniciativa a já budu eh, s vámi o této věci dále diskutovat, abychom si ujasnili, ehm, jak tomu asi nejrealističtěji přispět. Samozřejmě se musíme držet eh, reality. Je tady celá řada mm, druhů zboží, které mohou zásadně ovlivnit obchodní politiku, ale já si myslím, že můžeme eh, něco podniknout, dosáhnout určitého pokroku na obou stranách Antlotinku a příští týden bychom už měli mít k dispozici nějaký návrh. Pan Langen vyjádřil překvapení eh, k tomu, co jsem řekl o eh, TDI, nástrojích na ochranu obchodu. Můj názor se nezměnil, je to součástí mého mandátu, já jsem chtěl tu diskuzi k této věci zahájit. s obchodními partnery, s Evropským par- parlamentem. Chtěl jsem diskutovat o tom, jak jim, jak tento nástroj zlepšit. Ale sám o tom musím být přesvědčen a v tuto chvíli se nejsem úplně jist, že je změna opravdu nutná, ale chtěl jsem spustit diskuzi a eh, z té doufejme vyplyne nějaký dobrý návrh, na který budeme moci dále stavět. Takže nejde o to, že bych už sám eh, změnil svůj postoj nebo mám nějaké nové analýzy, ale mám, svůj, mám mandát této věci a otevřel jsem ji eh, k diskuzi s parlamentem i s eh, odborníky. Pokud jde o Doha, nebudu to opakovat, co už jsem řekl v úvodu, ale vy jste se ptali na to, zda bychom se neměli přesunout spíše eh, k regionálnímu přístupu, vícestrannému přístupu. Já si myslím, že tudy cesta nevede. Spojené státy to tak dělají, eh, zjevně tak postupují, eh, navrhují to transpacifické partnerství. A já myslím, že to ukáže, že to situaci nějak neusnadňuje, nebude to snažší než jednání eh, v rámci kola z Doha. Oni chtějí tu diskuzi prohloubit a zkomplexnit, ale určitě to nebude jednoduché. Ale je na nich, aby si udělali politické analýzy, které jsou potřeba. Sám osobně nevidím žádnou konstruktivní alternativu tom regionálním přístupu, něco by nám tento regionální či vícestranný přístup mohl přinést. Ano, v případě dohod akta jsme to použili. Eh, jednali jsme takto regionálně eh, s ASEANem a nakonec to nezafungovalo, takže jsme přišli k bilaterálnímu jednání a jednali jsme individuálně s jednotlivými členy ASEANu, které, kteří chápali, že přistoupit této problematice regionálně nemusí nutně fungovat protože úroveň hospodářství v těchto zemích je vlastně docela různá a některé věci mm, jsou v rámci ASEANu neslučitelné. Takže si myslím, že neexistuje žádné jediné řešení, které by vyřešilo všechny problémy. Myslím si ale, že Doha asi bude to nejlepší, co můžeme udělat. Ne, že bych chtěl působit nepružně, ale nevidím žádnou lepší alternativu k Doha. Problém je hlavně v tom, že američané nejsou přesvědčeni o tom, že tomu tak je. Mají své analýzy. Mm, nedávno byla publikována studiem. velice renomovaným institutem ohledně případných výsledků a výstupů kola z Doha a Peterson institut, který je velice dobře e, znám a dobrou pověst, tak e, přišel s úplně jinými analýzami a, a výsledky a myslím si, že o tom můžeme diskutovat i tady v parlamentu. Jistě by to byla velice zajímavá diskuze podívat se na argumenty různých stran. Myslím si, že Doha je nejlepší řešení ze dvou důvodů. Pokud eh, chceme eh, řešit všechny nové mm, eh, nová témata, to znamená investice, zajištění potravin, energetiku a tak dále, nebo dokonce i finanční regulaci, což je tady velmi komplikované, tak předtím musíme ukončit Doha. Ta představa, že bychom se přepnuli a přeskočili rovnou do další fáze, aniž bychom Doha uzavřeli, mm, to není možné. Eh, blokuje to eh, sektorové eh, dohody, jako je ITA, GPA a toto musíme nějakým způsobem uzavřít prospěšně pro celosvětovou ekonomiku. A druhý důvod tkví v tom, že jak se blíží IC, tak se blíží také protekcionismus druhé generace což je velmi nebezpečné podle mého názoru pro systém světového obchodu z hlediska eh, stropu pro eh, kapitálové investice, z hlediska eh, ustanovení o obsahu vnitrostátních a přenosu výsledků výzkumu vývoje a podobně. Stejně jako pro nás, nej, jakožto největší obchodní blok, také silný systém vícestraného obchodování s mechanismem pro řešení sporů má klíčový význam. V tomto smyslu se domnívám, že analýza má v zásadě pravdu, ale musíme také přesvědčit ostatní. Možná za rok budeme mít lepší příležitost to zvládnout, ale domnívám se, že eh, tato analýza je správná a Pan Barroso neměl před sebou snadný úkol, když toto měl na G20 prosadit, ale podařilo se to. Formulace jsou v pořádku, ale formulace sami o sobě eh, mají vždycky maximálně tu cenu, jako eh, podstata věci. A proto můžeme mít stejný problém jako loni. Řeknu, tady je pěkné prohlášení na G20, ale na zasedání ministrů pak nemají ministři žádný mandát. A já se obávám, že to v Ženevě dopadne úplně stejně eh, v druhém týdnu v, eh, v prosinci, ale naše chyba to není. My se o to velmi snažíme a měli bychom se snažit přesvědčit Spojené státy, pilně na tom pracovat. Tam je ten problém. Ke Gruzii. Není žádná souvislost mezi naším prohlášením, že jsme zvážili zahájení ehm, jednání s Ruskem eh, a naším postojem. Není žádné spojení. Oni sice se snaží, ale eh, oni musí splnit nejenom standardy Mezinárodní organizace práce, ale i jiné. My jsme se jim to snažili vysvětlit na zasedání s ministrem hospodářství Ruska, eh, který se stane brzy premiérem. že musí splnit tyto klíčové podmínky. A taktéž z Moldavii eh, musí splnit předběžné podmínky, které jsme stanovili, a to se jim musí podařit v následujících týdnech. Uvidíme. Mají tedy jasný program, harmonogram, který musí projít, ta ustanovení musí projít parlamentem a eh, důležité je, že Eh, my jsme si to stanovili jako podmínku a budeme se toho držet, protože mi nemělo smysl začít bez toho. Lépe začít o, pár, o týden, pár týdnů později, pokud budeme mít pevné základy. Eh, zadávání státních zakázek, veřejných zakázek. Já doufám, že se nám to podaří rozjet příští měsíc. A předpokládáme, že pokud třetí země bude blokovat část nebo celý svůj trh veřejnými zakázkami, můžeme postupovat stejně z hlediska vypisování veřejných zakázek v EU. Bude to pak i na komisi, nejenom na členských státech, protože eh, důležité je, že v této souvislosti možná ehm, Mm, tento návrh, který je společným návrhem eh, s Michelem Barnierem. Pan, pane Šulci, já myslím, že jsem odpověděl plně na vaši otázku k multilaterálnímu systému obchodování a ta konkrétní otázka o finančních pravidlech. Já bych osobně s tím problém neměl. Finanční pravidla mají dopad na světovou ekonomiku, to je jasné. Ale věřím, e, že to není nějak přitažlivé téma, aby o tom byla zahájena diskuse ve VTO, ale nejsem proti. Je to politická otázka, kterou bude nutné dříve nebo později zodpovědět. V tom smyslu, že VTO bude pak splnomocněno k, reakci na tyto problémy. Důležité je si uvědomit, že vše souvisí se vším. Širší agenda pro VTO bude nezbytná, protože bychom jinak přišli o řadu témat, která jsou nesmírně relevantní. Dlouhodobé účinky bilaterálních dohod. Kdykoliv vyjednáváme o dohodě musí proběhnout hodnocení dopadu. A to platí také o diskusí s Mercosurem například. Specifická otázka týkající se dopadů na místní farmáře, například u produkce soji, e, masa a podobně. My ale nejsme pro Mercosur jediným trhem. trh Mercosuru pro eh, je vlastně celá planeta a oni exportují stále více do Ázie, na Střední východ a podobně. A v důsledku toho dohoda s Evropou bude snažší, protože oni vyváží na všechny kontinenty. Setkáváme se však s poměrně zásadním problémem i nadále a to je ten hlavní vrchní segment, protože pro něj je evropský trh sice důležitý, ale Eh, obecně jejich trhem je celý svět. Tím touto bilaterální dohodou nějak Mercosur výrazně nezměníme. Oni se o tom demokraticky rozhodli, my se k tomu můžeme demokraticky vyjádřit, měli bychom se k tomu vyjádřit, ale nebude to znamenat, že bychom Mercosur, farmáře v Mercosuru nějak přesunuli v nějakým směrem, který by jim škodil. To je taková zkrátka. Já jsem se to snažil jenom takto naznačit. Investiční dohoda s Irákem. Pokud by měla být uzavřena, zjistíme to a budeme to nahlížet ve světle nových kompetencí, které nám přiděluje Lisabonská smlouva. Vím, že zatím nemáme dohodu o investičním balíčku. Ale investiční balíček je překladem do praktické politiky toho, co je obsaženo v Lisabonské smlouvě. A to neznamená, že pokud ten balíček není, nejsme kompetentní, je tomu jinak. Proto se velice úzce zaměříme na dohodu, která bude uzavřena ze strany kteréhokoliv státu a s kterýmkoliv státem. K otázce pana Dartmota. Ano, budou kvóty na maso. O nich diskutujeme. A to neznamená, že bychom ten trh otevřeli bez omezení. To, tak tomu rozhodně nebude. K panu Sterdemu, k Pakistánu. Indie zrušila svou opozici vůči této spolupráci, ale zůstávají problémy s dalšími státy. A uvidíme, co bude konečným výsledkem. Možná si uvědomíme, že to, co bude zbývat, pro nás nebude dostatečně závažné. A samozřejmě tady budeme muset učinit vlastní úsudek. A pokud to má být omezeno jenom na situaci, kdy nikdo nic nenabítá, pozbývá celá ta iniciativa smysl. Musíme tedy sledovat výsledky těchto diskusí. A tomu se budeme muset věnovat v nadcházejících týdnech. A myslím, že k Rusku jsem již odpověděl. Děkuji vám, pane komisaři. Já tady mám seznam čtyř řečníků. David Martin, George Kutas, Petr Šťastný a Said Kamal. Já si dovolím připomenout, že ve 12 30 musím být na obědě eh, s prezidentem pobřeží Slonoviny, proto musím ve 25 odejít nejpozději. Takže mám čtyři řečníky. Danieli, prosím. Pět, já jsem uzavřel seznam řečníků. Prosím, buďte co nejstručnější. David Martin má slovo. Děkuji, předseda, jenom stručně. Eh abych neopakovala, co už tady zaznělo. Vítáme spolupráci eh, ze strany komise eh, mezi vámi, pane komisaři, a vašimi spolupracovníky. Ehm, ta je výtečná a vítám tuto změnu v přístupu. Mám dva dotazy. Eh, Gruzie, abych navázal na tu předchozí otázku. Tady nejde jenom o posílení vztahu s Gruzií, ale máme s nimi také vztahy v rámci režimu GSP+, a e, Objevují se problémy s obchodováním e, s Gruzií, dochází k neustálým pokusům o odrazení, e, pokud jde o členství v odborech a jejich počet, počet jejich členů se skutečně zásadně, zásadně v řádu tisíců snížil. Eh, já vím, že americká eh, eh, vláda spustila vyšetřování těchto preferencí GSP plus z Gruzí. Vy jste také uvedl, že máte pocit, že není že není potřeba věc prošetřovat. Já tady mám dopis, který s vámi současně částečně souhlasí, že GSP bylo pobídkou k, k řádnému chování, ale pokud ta země nereaguje, na náš zásah, naše intervence, na naše mm, šetření, nemění situace, tak si myslím, že musíme někdy zakročit a říci, že situace prošetříme. A když spustíme eh, vyšetřování, tak to samo o sobě neznamená, že stáhneme tyto výhody, ale vyšleme tam alespoň Gruzii jasný signál, že bereme situaci velice, velice vážně. A druhá věc, eh, k tomu, co říkal Bern, také um, chápu to, co jste říkal o tom, že třeba um, přistupovat určitým způsobem k jednotlivým regionům, ale během arabského jara neukázalo se, eh, že možná i eh, s těmito zeměmi bychom měli jednat celkově jakožto s jedním blokem a ne individuálně tu s Marokem, tu s Tuniskem. Děkuji. Děkuji, nyní George. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, já bych eh, se chtěla zmínit o protokolu o partnerství mezi EU a Uzbekistánem. Eh, zřejmě víte, že dnes komise eh, hlasovala o tomto protokolu. Jednalo se v podstatě o předběžnou zprávu a komise žádala o souhlas, ale my jsme řekli, že souhlas nedáme, dokud nebudeme mít eh, výsledek zprávy eh, eh, z mise Mezinárodní organizace práce týkající se dětské práce. Takže se chci zeptat, jak na to nahlížíte z hlediska komise, co si myslíte, že budou další kroky, které podnikneme vůči Uzbekistánu. Děkuji. Said. Saide, prosím. Děkuji. Já bych se vrátil k tomu, jak jste reagoval na vztahy s Japonskem, na otázku pana Kasparyho. Myslíte si, že Japonsko ví, co má udělat pro to, abychom začali jednat o dohodě, protože my tady mluvíme o 27 netarifních překážkách o obchodu, když mluví s námi jednotlivě, tak se nás japonská strana ptá, co vlastně máme udělat, máme řešit všech těch 27 překážek, než se začne jednat. Takže jak jsme si to nastavili, to jednání eh, co jsme jim eh, řekli? Eh, řekli jsme jasně, co si přejeme, aby mm, jasně, eh, jednoznačně odstranili a pak, že začneme jednat, nebo spíše s nimi ještě hrajeme takovou politickou hru a k Singapuru. My máme pocit, nebo měli jsme pocit, že to jednání se Singapurem jde hladce, že tam nejsou sporné body, ale moji voliči v Londýně, hlavně v oblasti finančních služeb se pohybující, mají už eh, mm, jsou znepokojeni eh, situací, mají pocit, že u finančních služeb získá lepší dohodu, získají lepší dohodu Spojené státy a že my možná trošku tu situaci se Singapurem podceňujeme. A ještě k tomu Japonsku. Co se stane, nebo jaký tlak si myslíte, mm, že tady se hrajou jednání o TPP. Máte pocit, že to s tím nějak um, souvisí a že se stačí, anebo že se stačí sou, uh, soustředit na tu naši dohodu o volném obchodu, kterou s nimi chceme dojednat? Děkuji. Petr, jenom dvě stručné otázky na pana komisaře. Jednak k Tajvanu. Pan Maršan um, byl, myslím, na Tajvanu před několika týdny a tak se chci Eh, zeptat, eh, jestli jsou nějaké další kroky, pokud jde o naše obchodní režimy s Tajvanem a pokud jde o Ukrajinu. To je potenciálně veliký trh eh, se silným potenciálem, hlavně v automobilovém průmyslu. Já jsem já mám zkušenosti s, Jižnou, s Jižní Koreou a tam zdá se, že teď vyjednáváme nějakou 20% ochranné opatření, pokud jde o dovoz evropských vozidel a v Koreje, to zní jako výborný obchod. Ten, já myslím, že pro Ukrajinu bychom si to měli nastavit někde na 80-90%. Není tedy ta Korea takovým nezdravým eh, precedentem a jaký postoj k tomu má eh, Rusko k těmto kvótám? Mohl byste nám k tomu poskytnout další informace? Děkuji. Ta poslední otázka můžete ji zopakovat. Eh, ptám se na eh, náš obchodní eh, režim s Ukrajinou, protože tam je kvóta v, pro dovoz našich vozidel na Ukrajinu ve výši 20%. Je to takové ochranné opatření a po pěti letech se navýší na 25%. Mě to zaráží, je to velice nízká kvóta. Já bych si myslel, že, dob, že to je dobrá kvóta třeba pro Koreu, ale nikoli pro sousední stát, přímo sousedící s EU, 20% a po pěti letech e, pouze 25%, e, to mi zní jako velice nízce nastavená kvota. Děkuji, Daniel, prosím. Uh, pane předsedo, e, Pane komisaři, já doufám, že skutečně máte závažné důvody pro to odejít brzy z našeho jednání. Chci se na Argentinu a Brazílii. Všichni víme, jaké problémy tam e, jsou s těmito zeměmi. Vidíme ta, vidíme ta zvláštní opatření vůči evropským společnostem, které tam působí a slýcháme, že kvůli těm e, omezením dovozu e, společnosti uvažují nebo znovu přemýšlejí o tom, zda nepozměnit své investiční projekty v těchto zemích. Nemá smysl, zdá se, investovat do jejich eh, tamních eh, výrob, třeba v Brazílii. Má to samozřejmě negativní dopady na samotnou Brazílii, tak se chci zeptat, zda probíhají nějaká jednání, k něčemu to vede. Má, eh, smlou, má smysl hovořit o dohodě s Mercosurem, když dva státy tam jsou proti těmto opatřením. Co si o to myslí komise a co dělá? Děkuji. Jenom velmi stručná otázka ode mě. Probíhají nějaké křížové, křížové diskuse mezi komisaři? O čem uvažuji? Já jsem totiž zaslechl, že Airbus pravděpodobně přijde o objednávku od Číny na 25 letadel, eh, protože američané poté vyhrožovali s tím, že pokud by tato letadla nezaplatila daň, tak pak zavedou dovozní sankce proti EU. Diskutujete mezi komisaři o této problematice? With respect to, uh... Ke Gruzii a GSP. Já jsem napsal dopis kde uvádím, že nepředpokládám přeskum této problematiky a domníváme se, že je lepší toto řešit během vyjednávání. A také si myslím, že by bylo mnohem vhodnější vyčkat, až proběhne hlasování co se týče relevantních dohod Mezinárodní organizace práce, umluv tedy Mezinárodní organizace práce. Ale nezapomínáme na to. A mimochodem, vyjednávání s Gruzií proběhne ve stejnou dobu jako jednání s Ukrajinou. E, v té době tedy také budeme mít na zřeteli evropskou legislativu regionální přístup eh, vůči zemím arabského jara. Já myslím, že to by nefungovalo. Pokud během jednání dojdeme k závěru, že má být nějaký regionální přístup, ano, tak učiníme. Ale ty rozdíly jsou obrovské jak bych to řekl, také ochrana základních práv není identická. Proto si myslím, že by bylo předčasné to dělat nyní, ale zároveň by to zjednodušilo náš život, pokud bychom to učinit mohli. A parlament by mohl pomoci tím, že schválí dohodu s Marokem. Samozřejmě, abychom dosáhli víc, musíme se více snažit. Rozhodně bychom se neměli nechat podpořit něčím, co je méně ambiciozní. Doufám, že rozumíte, na co tady narážím. Pane Kota, eh, si my jsme, eh, my víme, eh, co bylo parlamentem schváleno. My samozřejmě sledujeme tuto linii vůči Uzbekistánu. A samozřejmě není nutné schválit tuto misi ze strany Mezinárodní organizace práce. K e, otázce pana Kamala. E, je potřeba zbavit se všech 27 netarifních bariér? E, ne, takový požadavek by nebyl rozumný, ale rozhodně musí udělat rozumný zásadní krok. Samozřejmě, japonská protistrana vám řekne, co musí udělat, musí se o tom rozhodnout aby se netvářili, jako by o tom slyšeli teprve poprvé. Dopad TPP. Já se k tomu ani nebudu vracet k tomu transpacifickému eh, strategickému ekonomickému partnerství, protože to bude aktuální v následujících měsících a týká se to problému, s kterými se setkáváme my, konkrétně třeba v zemědělství a jinde k finančním službám vůči Singapuru. Já jsem zajistil jednání se svými protěžky během jednání v Ženevě a téma bude finanční služby. Přesně tohle. Vycházím totiž z předpokladu, že bychom se měli těšit stejnému nakládání jako USA a nebude snadné toho dosáhnout. Ale eh, já o to budu usilovat. K Tajvanu. V současné době nepředpokládáme zahájení vyjednávání o FTA. To by se v budoucnu mohlo změnit, pokud Tajvan uzavře dohody o volném obchodu s ostatními, ale my bychom neměli být první. Protože naše diskuzní portfolio s diskusní s Čínou musí být vnímáno komplexně. A nelze problematiku Tajvanu brát izolovaně, musíme vidět celý obrázek. Ale zdá se, že v následujících, teď ne, nevím, v rozumném časovém harmonogramu Eh, dojde k uzavření dohod o volném obchodu s Tajvanem. Ale zatím to není aktuální. K Ukrajině. Není žádná kvota na dovoz aut. Tak tomu není. Týká se to pojistek. Historického podílu na trhu Evropy, Evropské unie a ukrajinský automobilový trh má v tomto smyslu méně než 20%. Oni tam jsou určité výkyvy, protože automobilový trh je trh s velkými výkyvy, ale toto je tedy průměr. A my se tedy dostáváme až na těch 25 v následujícím roce a to je určitá pojistka. Pokud bychom přesáhli tento limit, tak bychom mohli hovořit o jakémsi opatření pojistce, ale tak tomu není zatím. Můžeme diskutovat podrobněji o tom, co je obsaženo v obchodní smlouvě s Ukrajinou. Problém je v tom, že tento proces nemůže pokračovat z politických důvodů. Vy dobře víte, o co tam jde, ale smlouva už existuje. Já budu rád hovořit s vámi o jejím obsahu. A je přesně 25, tak bych mělo odejít. K Mercosuru. Tato opatření jsou nepřijatelná. Já jsem před pár týdny Eh, jednal s panem Patriotou, ministrem obchodu a kolegou a eh, jasně jsem sdělil, že je to naprosto nepřijatelné, že bychom měli také uznat, že to je nekompatibilní s pravidly VTO a to nejenom vůči Evropě, ale musíme si uvědomit, že výsledek pro Evropu je v tomto smyslu stejný. Já bych se rád zasadil o dohodu s Mercosurem. Ta totiž bude mít velký význam pro evropský průmysl a služby. V tom smyslu je důležitá. To však neznamená, že budu akceptovat jejich přístup a tato opatření. Měl bych jasně sdělit, že jakmile toto nastane, zahájíme konzultace s VTO, ať už budou vyjednávání s nimi probíhat nebo ne. Prostě jejich jednání v automobilovém pří, eh, průmyslu je naprosto proti pravidlům VTO. A k té, eh, jak tady zaznělo, crossfertilizaci nebo kříč, křížovému jednání. Já nejsem eh, zemědělcem, nepohybuji se v tom oboru, ale jistě budete vědět, že se mezi komisaři jedná. Problém ETS Jako to komise jsme ve velmi složité pozici, protože je to už právní předpis a ten musíme uvést do praxe. To není nějaké náhlé rozhodnutí, které přijde z čistého nebe. Je to už právní předpis, který byl přijat postupem spolurozhodování a naším úkolem je uvést ho do praxe. Nabízí se jedno možné řešení, my si musíme zjistit, zda jej lze realizovat tedy další opatření, která mají stejný účinek. A o tom diskutujeme také s Čínou a s USA. My jsme již dostali stanovisko eh, generálního prokurátoru soudního dvora, že toto je vymahatelné, že to nejde proti Eh, zmiňovaným mezinárodním pravidlům ze strany těch, kteří to atakují. Ale problém není ani v, tak v tom, že by komise toto předkládala nezávisle. Ne, ne, my tady jednáme ve své exekutivní úloze. My musíme vykonat eh, právní předpisy, které byly přijaty metodou spolurozhodování a to znamená, že i vy jste je schválili, vážení poslanci. Pane komisaři, za výbor INTA vám děkuji za účast a za upřímné odpovědi na otázky. Byly to velmi náročné otázky. Děkujeme a budeme se na vás těšit zase příště. Can I just before you... Ještě než se všichni rozejdete, Děkuji vám mnohokrát, protože jakožto předsedovi jste mi umožnili dodržet harmonogram jednání. Omlouvám se, pokud jsem na vás někdy spěchal, ale díky tomu se nám podařilo dodržet harmonogram. Mám pocit, že tím jsme vyčerpali pořad jednání a další jednání bude 8.12. tady v Bruselu a pak 20.12. To už budeme naladěni na Vánoce. Děkuji vám mnohokrát, tímto jednání končím.